tak, eh, vážené dámy a pánové, navrhuji, abychom eh, začali s dnešní schůzí. Eh, srdečně vás tady dnes ráno vítám. Nejprve se dostávám k výsledkům schůze koordinátorů, kdy nebyl jmenován, respektive byla jmenována paní Geringer pro European Claims Small, Small Claims Procedure a pro obchodní pro obchodní tajemství je to paní Galo, pro případ imunity paní Komi, pan Rabkaj. Pokud jde o otázky presumpce neviny v trestním řízení, to bude dělat paní Tajn eh, v oblasti eh, právní pomoci pro eh, osoby, které byly zbaveny svobody a obviněné, to bude dělat pan Žobro. Potom procedurální pojistky pro děti Eh, podezřelé nebo obviněné z trestních činů to bylo eh, odloženo a u těch třech dalších bodů jsme se rozhodli žádné stanovisko eh, za náš výbor nevypracovat. To jsou tedy výsledky schůze koordinátorů. Ještě potom tu máme dopis na téma package travel, který je na hlasovacím seznamu. Tak to hlasování bude odloženo vzhledem k tomu, že frakce se ještě musí poradit, tak to bude odloženo na příští schůzi 10. února tam se bude hlasovat. To jsou eh, sdělení ze schůze koordinátorů. Potom se dostáváme eh, ke zprávě paní Geringer de Ödenberg, společný systém zdanění pro mateřské společnosti a ceřiné společnosti v různých členských státech. Paní Geringer, máte slovo. przewodniczący. Eh, Děkuji vám, pane předsedající. Návrh rady eh, v ob, ve věci změny eh, směrnice z konce minulého roku, který se týká společného zdanění mateřských a závislých firm v různých členských zemích Eh, patří k závažným otázkám v EU a nejen v EU. Jde totiž o vyřešení problému eroze daňového základu, konkrétně daňových úniků podniků, eh, což eh, o čem hovoříme tady o zabránění dvojího zdanění a zároveň zabránění dvojího nezdanění. Dvojí nezdanění si žádá rychlé a koordinované řešení na úrovni Unie, likvidace mezer v mezer v daňové legislativě, která, které spočívají ve využívání rozmanitosti daňových systémů eh, je jádrem problému. A to, že zde dochází k využívání těchto eh, záležitostí, eh, vede k velkým daňovým ztrátám a z tohoto důvodu je dobré, že je zde přidán bod, který eh, se týká odhadu velikosti, odhadu rozměru eh, těchto daňových úniků. Z toho vyplývá, že v souvislosti s bojem proti daňovým únikům nebo vyhýbání se daním, případně v souvislosti s daňovými ráji. Ty, všechny tyto úniky a agresivní daňové plánování způsobují ztráty kolem jedné miliardy eur. Tedy jedno, je to daleko, tedy více jeden, jeden bilion eur. Čili eh, znamená to eh, větší větší eh, částku, než je náš sedmiletý plán. To znamená, že na každého obyvatele Unie ročně připadá kolem 2000 eur. Eh, dva roky po datu termínu transpozice eh, současné směrnice musí komise předložit zprávu parlamentu a radě o fungování této směrnice, zejména z hlediska její účinnosti v oblasti bránění daňovým únikům. Návrhy, které jsem předložila, se týkaly doladění otázek souvisejících s eliminací možnosti využívání tzv. dvojího nezdanění na společném trhu. Děkuji. Hlásí se k tomu někdo o slovo? Zdá se, že ne. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 27.1.2014 12.00 a hlasovat se bude 11.2. Děkuji paní Geringer. A e, nyní e, e, je na řadě kolegyně Regner, která ovšem požádala o přeložení svého bodu. Takže teď máme 20 minut čas. Zeptám se sekretariátu, co teď máme dělat. Já mám jen nur Už nám zbývá jen prezentace dnešní dopoledne. 20 minut nebo no. Ale už jenom 20 minut. Hm? Přestávka? Dobře, takže sekretariát říká, že prezentace by se teď nestihla, takže ji musíme odbít po hlasování. Takže teď dáváme přestávku do 10 hodin a v 10 hodin začne hlasování.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

So, ich denke, wir sind jetzt doch... Myslím, že teď jsme relativně uh, eh, usnášení schopní. Frakce jsou tady dosti dobře zastoupeny. Takže bych navrhl, abychom teď přistoupili k hlasování. Nejdříve tady máme dvě zprávy pana Karima. Jedna se týká auditu, tam byl trialog, který byl uzavřen, takže Navrhuji, aby na začátek pan Karim se stručně k tomu vyjádřil. Máme tady, mně eh, schází seznam, hlasovací seznam, může mi ho někdo předat. Takže, pane kolego Karime. Pane předsedo, děkuji. Eh, já bych nejprve eh, začal tím, že vyzvednu nebo že poděkuji eh, všem, kteří se zapojili eh, do celého eh, tohoto procesu. Byla to opravdu velmi komplexní problematika, kterou se zabýval tento výbor a v konečném důsledku jsme dospěli k pozici, kterou jsme vám dnes předložili k hlasování. Myslím si, že v tomto výboru eh, jen málo kdo, nebo vůbec v tomto parlamentu, jen málo kdo eh, si eh, stále neuvědomuje, jakým problémům jsme museli čelit, abychom vůbec dovedli toto téma do tohoto bodu. Nicméně nyní jsme do té fáze dospěli a tak můžeme se dnes sjednotit v tomto výboru a Znovu tedy získáme silnou většinu, která nám zajistí, aby ty celkové cíle, kterých se snažíme dosáhnout, se konečně pohnuli směrem vpřed. Já zcela uh, účelně hovořím velice obsáhle a uh, obecně, aby uh, poslanci měli možnost dospět eh, do pozice, kdy budou moci podpořit tento náš balíček. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Takže nikdo další se nehlásí, takže budeme hned hlasovat elektronicky. Budeme nejdříve hlasovat o změně směrnice o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a pak máme tedy nařízení. Takže budeme hlasovat elektronicky nyní. Máte všichni svoje hlasovací karty. Okay. Takže 13 pro 8 proti, 1 hlas se zdržel, je to přijato. A nyní budeme hlasovat k druhé zprávě, opět elektronicky. Hlasování je zahájeno. 13. 13 pro, 8 proti, jeden hlas se zdržel, je to přijato. Blahopřejeme panu Karimovi. Jako další mám ve své složce zprávu pana Zvěvky. Kolego, chcete něco říct na začátku, nebo můžeme hned hlasovat? Hlasovat? Dobře, budeme hned hlasovat. Takže máme tady pozměňovací návrh 4. Budeme postupovat obvyklým způsobem, to znamená, nebudete se tady zdržovat, nemusím to vysvětlovat, kdo je tady pro, prosím, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 4, kdo je pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 6, pro, proti, přijato. 7, pro, proti, přijato. 8, pro, proti, přijato. 9, pro, proti, přijato. 1, pro, proti, přijato, dvě pro, proti, přijato, tři pro, proti, přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celé zprávě. Hlasování je zahájeno nyní. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti přijato. A nyní legislativní usnesení elektronicky hlasujeme teď. 22 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Přijato. A nyní rozhodnutí ohledně vyjednávacího mandátu. Opět hlasujeme elektronicky. Kdo je pro? Elektronické hlasování. Dva dvacet pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. I v tomto případě blahopřejeme zpravodaji a přejeme mu dobré jednání. Dále zde mám zprávu pana Karim, to znamená, jedná se o vhodnost právních předpisů, subsidiarita a proporcionalita. Paní Karim, chce hovořit. Máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych jenom připomenout všem, že kompromis číslo 3 je bez účasti mé politické skupiny a z tohoto důvodu si přejeme odhlasovat také pozměňovací návrhy číslo 40 a 41. Není možné budovat kompromis z pozměňovací pozměňovací návrhu skupiny, která s tímto kompromisem nesouhlasí. Proto tedy žádáme hlasování 40 a 41, které nejsou obsaženy v kompromisu. Also es besteht der Wunsch für... Dobře, takže jedná se o 40 a 41. Co zpravodaj? Má námitku? Nikoliv, takže můžeme tak pak hlasovat. Děkuji. Pořádku, takže dostáváme se k 20. Kdo je pro? Proti? Přijato. 21 pro? Proti? Přijato. 1 pro? Proti? Přijato. 22 2 a 20 pro, proti. Otestujeme to elektronicky. 22 budeme testovat elektronicky, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 22. 8 pro, 14 proti, takže zamítnuto. 23 pro, proti, přijato. Kompromis 1 pro, proti, přijato. AFKO 19 pro, proti, přijato. 25 pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, přijato. 7 pro, proti, přijato. 20 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, elektronicky Hlasujeme o návrhu 26. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. 27, to je stejné, takže hlasujeme o návrhu 28 pro, proti, zamítnuto. 29 tím odpadá. AVKO 1 až 18, hlasujeme o blok pro, proti, elektronicky. Devět pro, sedm proti, takže jsme takto přijali. Třicet pro, proti, zamítnuto osm pro, proti. Otestujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 8 elektronicky. 11 pro, 11 proti, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, přijato. 32 pro, proti, zamítnuto. 33 pro, proti, přijato. 34 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, zamítnuto. 10 pro, proti, Zamítnuto 37 pro, proti, přijato. 38 je tím vyřízeno. Takže teď kompromis 4, je to tak? Ne, to není v pořádku. Takže 3, kompromis 3. Pro, proti, přijato. A nyní 40, 41 odděleně. Nejdříve 40 pro, proti, zamítnuto 41 je stejné, takže to nepotřebujeme. 11, 42, 43 pro, proti, zamítnuto 44 pro, proti, přijato. 45, 46 pro, proti, přijato. 47 pro, proti, zamítnuto. 48 pro, proti, zamítnuto. 49 pro, proti, Přijato. A nyní kompromis 4 pro, proti. Přijato. 51 pro, proti. Přijato. 52 a 53 pro, proti. Přijato. 54 pro, proti. Přijato. 55 pro, proti. Přijato 56, to už jsme vlastně vyřídili, to bylo stejné. 57 pro, proti, zamítnuto. 59 pro, proti, zamítnuto. 60 pro, proti, zamítnuto. 61 pro, proti, přijato. 62 pro, proti, zamítnuto. 63 pro, proti, zamítnuto. 64 pro, proti, zamítnuto 66 pro, proti, zamítnuto 67 pro, proti, zamítnuto 68 pro, proti, přijato 13 pro, proti, přijato kompromis 5 pro, proti, přijato 15 pro, proti, přijato 16 pro, proti, přijato 69 pro, proti, přijato 17 pro, proti, zamítnuto 70 pro, proti, zamítnuto 71 pro, proti, zamítnuto 72 pro, proti. Otestujeme elektronicky. Jedenáct pro, jedenáct proti, takže zamítnuto. Osmnáct pro, proti, přijato. 73 pro, proti, zamítnuto. 19 pro, proti, přijato. 74 pro, proti, zamítnuto. A nyní hlasujeme elektronicky o celé zprávě. pro, 8 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Blahopřejeme panu zpravodaji. Tak. A co dále? Tady máme Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU, zpravodajka paní Lichtenbergerová, budeme hned hlasovat, to znamená návrh jedna pro, proti, přijato dvě pro, proti, přijato tři pro, proti, přijato avko tři pro, proti, Přijato. Pety 26 pro, proti. Zamítnuto. Pety 27 pro, proti. Otestujeme. Deset pro, jedenáct proti, zamítnuto. A vko čtyři pro, proti, přijato. Pěti dvanáct pro, proti, Zamítnuto. Pety 29 pro, proti. Zamítnuto. Pety 13 pro, proti. Zamítnuto. Pety 30 pro, proti. Zamítnuto. Pety 31 pro, proti. Otestujeme elektronicky, hlasujeme o pety 31. 9 pro, 12 proti, zamítnuto. Avko 2 pro, proti, přijato. Avko 1 pro, proti, přijato. 4 paní Geringer pro, proti, přijato. PETI 1 pro, proti, zamítnuto. PETI 3 pro, proti, přijato. PETI 5 pro, proti, otestujeme. 9 pro, 13 proti, zamítnuto. Pety 6 pro, proti, zamítnuto. Pety 7 pro, proti, zamítnuto. Pety 8 pro, proti, zamítnuto. Pety 9 pro, proti, zamítnuto. Pety 10 pro, proti, zamítnuto. 5 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, přijato. 7 pro, proti, přijato. Pety 4 pro, proti, zamítnuto. Avko 5 pro, proti, otestujeme, hlasujeme elektronicky o Avko 5. 13 pro, 9 proti, přijato. Avko 6 pro, proti, zamítnuto. Avko 7 pro, proti, zamítnuto. Avko 8 pro, proti. Otestujeme, hlasujeme elektronicky o AVKO 8. 13 pro, 9 proti. Přijato. Řekl jsem zamítnuto, říká pan předseda. Dobře, občas se chybička vloudí. Takže pety 17. Kdo je pro? Proti? O, zamítnuto. Pety 19. Pro? Proti? zamítnuto. Pety 28 pro, proti, zamítnuto. 8 pro, proti, přijato. Pety 22 pro, proti, přijato. Pety 23 pro, proti, otestujeme návrh Pety 23. 9 pro, 12 proti, zamítnuto. Pety 24 pro, proti, zamítnuto. Pety 25 pro, proti, zamítnuto. Pety 2 pro, proti, zamítnuto. Pety 14 pro, proti, zamítnuto. Pety 15 pro, proti, zamítnuto. Pety 16 pro, proti, zamítnuto. Pety 18 pro, proti, zamítnuto. Pety 11 pro, proti, zamítnuto. Pety 20 pro, proti. Otestujeme pro jistotu elektronicky. Myslím, že to bylo jasné. 9 pro, 13 proti, zamítnuto. 5 21 pro, proti, zamítnuto. A nyní budeme mít konečné elektronické hlasování. 21 pro, jeden hlas se zdržel. Blahopřejeme zpravodajce. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Kastex. Uplatky za kopírování k soukromým účelům paní Kastex. Nejdříve paní Kastex a pak vy. Ano, děkuji, pane předsedo. Vy si pamatujete, že tato zpráva byla odložena na zasedání v prosinci. Myslím si, že tento odklad byl užitečný, protože se nám konečně podařilo dopracovat se ke kompromisním návrhům. Chtěla bych poděkovat paní Niblerové za vynikající práci, kterou jsme realizovali od prosince. Myslím, že se takto dostáváme k vyvážené zprávě, tato zpráva bude vynikajícím příspěvkem do budoucí diskuse ohledně reformy autorských práv. Takže, pane předsedo, myslím, že můžeme začít hlasovat. Chtěla bych jenom oznámit, že já předložila čtyři ústní pozměňovací návrhy ohledně F. Je to tedy na seznamu takhle. byla bych ráda, kdybychom zrušili 2010 a dali tam jiné znění ohledně směrnice 21. Pak jsou tam dva ústní návrhy, jeden se jedná Jeden se týká úvodní ustanovení J a pak článku 6b, to jsou problémy reprografie to jsou problémy, které nebyly uvedeny ve zprávě. Nebyl tam žádný návrh ohledně této problematiky a z EPP jsme tam tento odkaz dali. Je to odkaz na reprografii. A pak chceme zrušit v článku 7a Ultimate Consumer the Objecting Being. Voilà, Rušíme tuto část, to je určitá část věty, která bude zrušena v rámci článku 7. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní Bergström. Děkuji. Já bych chtěl velice silně protestovat proti těm takzvaným kompromisním návrhům. Eh, moje kancelář je dostala včera v 10 večer to by takhle zkrátka nešlo, takhle se nedá pracovat. Já jsem vůbec nebyl konzultovan. Podle mého názoru to nejsou kompromisní návrhy, jsou to nové pozměňovací návrhy eh, od paní Kastex, které podala až po lhůtě pro pozměňovací návrhy. Neřídí se pravidly pro kompromisní návrhy. Zejména já, mě se ani nikdo neptal. A přesto vidím na třech návrzích svoje jméno. Eh, jsou to návrhy 2, 4 a 7. A já velice silně nesouhlasím souhlasím s těmito kompromisy. Nikdo se mě na ně neptal a toto je porušení naprosto všech procedurálních pravidel, která existují. Například e, u e, pozměňovacího návrhu 2, o tom jsme diskutovali v prosinci, to je pravda a já jsem řekl tenkrát jasné ne, nicméně tady je to napsané, jako, by ten, jako bych se na tom kompromisu podílel to já odmítám. Já bych rád, aby všechny tyto kompromisní, takzvané kompromisní návrhy eh, byly zamítnuty jako nepřípustné. Byly podány po eh, lhůtě a neměly by být eh, připuštěny zejména pokud jde o ty návrhy 2, 4 a 7, kde je proti mé vůli napsáno moje jméno. A Stejně tak ty ústní pozměňovací návrhy přišly příliš pozdě, takže já protestuji proti všem ústním pozměňovacím návrhům z, z principiálních důvodů, protože podle mě takhle by legislativa probíhat neměla. Děkuji. Paní Wikström. Děkuji, pane předsedo. Já eh, podporuji zcela všechno, co tady můj kolega právě zdůraznil a e, já chápu jeho rozhořčení, já jsem taky rozhořčená, e, protože e, sice, sice, sice je pirát, ale nicméně z našeho společného švédského pohledu si myslím, že bychom měli objasnit to hlasování. Já bych chtěla zdůraznit, že zapojeny nebo pozvány k vypracování e, těchto takzvaných kompromisů jsou SD a EPP. E, žádná další skupina neměla možnost se účastnit diskuzí což je precedens. Takhle to v tomto výboru ještě nikdy neprobíhalo. E, navzdory opakovaným žádostem z naší strany směrem k SD aby alespoň jsme měli přístup my ostatní k textům těch kompromisů, e, místo aby ten text byl rozdělen pouze mezi spravodaje a stínové spravodaje. To ovšem sociální demokracie soustavně odmítala. A nakonec jsme dostali text, na kterém se shodla SD a EPP až včera e, kolem 22 hodin večer. A když teď tam navíc vidíme naše jména, eh, jako bychom se podíleli na těch kompromisech, a přitom jsme ani nebyli pozváni k účasti, tak to eh, snad, není, to snad nemůže nikdo myslet vážně. Hlasovací seznamy eh, byly rozeslány pozdě a já přiznávám, že přiznávám to u těch částí, za které jsem byla zodpovědná. Nicméně tato naprostá netransparentnost je poměrně velký problém, v ostatních případech jsme se všichni chovali jako kolegové, diskutovali jsme spolu, ale tady to zkrátka nebylo umožněno. Je pravda, že jsme celou dobu prohlašovali, že nejspíše nebudeme kompromisy eh, podporovat, protože eh, naše pozice je poměrně daleko od pozice zpravodaje. Nicméně eh, obyčejná slušnost vůči kolegům až dosud zahrnovala transparentnost a sdílení kompromisních textů limitů všem eh, politickým frakcím v tomto parlamentu. Myslím si, že plná odpovědnost za toto padá na zpravodaje a SD, takhle se zkrátka nedá pokračovat. Několik kompromisů eh, se tváří, jako by pokrývaly eh, návrhy i jiných skupin než SD a EPP, včetně nás, ALDE. A já si myslím, že je důležité, aby se lidé řídili pravidly aby abychom eh, dali jasně najevo, že nikdo z těchto poslanců nebyl konzultován, že skupina ALDE vůbec nebyla zapojena a že nepodporuje žádné návrhy jak to, pokud to chápu správně, tak to tež platí i pro další politické frakce, ale jejich jménem samozřejmě mluvit nechci. Takže, aby tady nedošlo k nějakým zmatkům, ALDE nebo poslanci z ALDE nebyli vůbec zapojeni do vypracovávání těchto kompromisů a nepodporují je. Očekávám, že v budoucnu budou všichni jednat transparentně a otevřeně v tomto výboru a v tomto parlamentu. Chtěla bych vás požádat, pane předsedo, abyste eh, prohlásil všechny takzvané kompromisy, které eh, obsahují členy ALDE za nepřípustné. To jsou návrhy 2, 3, 4, 7, 12 a 15 eh, podle mého názoru jsou nepřípustné a měly by jako takové být označeny. Kolega Karim. Thank you, I will be very brief. Um... Děkuji velmi stručně. Posměňovací návrhy na, eh, se objevily na hlasovacích seznamech, které jsme dostali v 10 večer. To se prostě stává, to je život. Ale eh, myslím, že ty další věci, o kterých kolegové hovořili, jsou dosti závažné. A z pohledu naší skupiny mohu říci, že my jsme vůbec nebyli přizváni k jakýmkoliv jednáním eh, na těchto, o těchto eh, kompromisech. Takže to mě vede k podpoře obou kolegů, kteří hovořili přede mnou. Herr Kollege Speroni, bitte. Pan kolega Speroni. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit k vystoupení kolegů, kteří hovořili přede mnou. A chtěl bych ještě vyjádřit něco na adresu pana kolegy Karima. Samozřejmě, že jsou věci, kterým se nemůžeme vyhnout, jako například choroby, ale prezentovat tyto pozměňovací návrhy ve 22 hodin, to je věc, kterou, bych, kterou bychom neměli dělat. Děkuji, paní Kastex, nyní. Ano, já jsem velmi překvapena vystoupením mých kolegů. Připomněla bych, že jsme měli několik zasedání stínových zpravodajů, byli tam pozváni všichni stínoví zpravodajové, zvláště frakce ALDE a frakce zelených na posledních zasedáních. Takže chci jenom připomenout, s čím souhlasili. Měli bychom takto odlišit body schody a neschody. No odmítnuta, odmítnut můj návrh en bloc. Bylo řečeno, že jsou proti této zprávě, řekli, že není možnost zde vypracovat společně kompromisy. Nicméně, během celého toho období před hlasováním v prosinci tyto frakce byly informovány o kompromisních návrzích. Vy jste byli adresáty a sekretariát je zde proto, aby to dosvědčil. Byly vám eh, zaslány změny kompromisů, na kterých jste se podílali. A vy jste nereagovali, takže my jsme i dále pokračovali práci se skupinami, které souhlasily s tím, že se budou snažit hledat kompromisy k těmto otázkám. Kompromisy dorazily včera v 17 hodin. V 17 hodin. Pravdou je, že ten hlasovací seznam měl určité spoždění, protože my jsme uzavírali poslední kompromis ještě v 17 hodin. Já jsem do toho zabudovala některé eh, vaše aspekty. Prosím, mohu pokračovat? Já si myslím, na rozdíl od vás, že některé vaše pozměňovací návrhy byly pozitivní. Osledně v tom seznamu e, máte své návrhy a dal jsem tam plus. Vy popíráte moje právo obohatit moji zprávu o některé vaše návrhy. Nemyslím si, že je to možné. Já jsem předložila kompromisy, kde jste uvedeni. Můžete hlasovat proti těmto kompromisům. Můžete požadovat, abychom hlasovali odděleně o vašich návrzích, ale nemůžete mi popřít právo, abych hlasovala pro váš návrh 5, i když je tam a je tam uvedeno vaše jméno. To je logický postup. Já jsem se snažila obohatit moji zprávu o všechny příspěvky, i když jste byli proti celé mojí zprávě. Děkuji, paní Nibler, pan Engström a pak musíme rozhodnout. Paní Nibler. krát děkuji pane předsedo. Já jsem sledovala tuto diskusi. Nebudu nyní hovořit o procedurálním postupu, protože já jsem eh, spolupracovala s paní Kastex, ale to, co bych nyní přednesla, je, že bychom odložili toto hlasování, pokud tady zaznívají hlasy, že nebylo možné eh, tyto kompromisy promyslet Jde o to, aby eh, jsme si zajistili i zpětnou vazbu z hlediska našich frakcí. Bylo by dobré to odložit, protože by nebylo dobré, aby ty dvě velké frakce měly tyto potíže z hlediska hlasování. Myslím si, že by to bylo fér vůči kolegům. Eh, pokud tady se držíme hlasování, já jsem hlasovala 17., tak tam nebyly ještě žádné kompromisy, nyní se to posunulo dál. Proto já navrhuji, abychom to odložili. Jde o to, zda ty kompromisy pokrývají nebo nepokrývají příspěvky těchto frakcí. Proto bylo, by bylo dobré, abychom o tom hlasovali na příštím zasedání. Takže formální žádost o odklad hlasování pan Ekström a pak paní Kastex na závěr. Yes, of course, you're more than welcome. K paní Kastex, samozřejmě vy klidně můžete hlasovat pro eh, všechny mé pozměňovací návrhy. Já bych vám dokonce doporučovala, abyste hlasovala pro všechny eh, v tom ten problém není. Eh, já mám problém s tím, že vy to prezentujete, jako by ten kompromis měl mou podporu a přitom jste se mě na to vůbec nezeptala. A zcela jistě mou podporu nemáte. Proti tomu já namítám. Proto si myslím, že všechny vaše kompromisy by měly být považovány za nepřípustné. Dobře? Dobře, tak nejdříve tady je žádost, abychom to odložili. Já bych se k tomu vyjádřil. Můžeme se podívat tedy na e, princip našeho jednacího řádu. Nejdříve ale bude hovořit paní Kastek z této záležitosti. Ne, já jsem proti odkladu tohoto hlasování. Tato zpráva byla již odložena několikrát a také se to týkalo zasedání v prosinci. Takže teď jsme dospěli k vyváženému znění. Nemyslím si, že by to byl precedens. Nesmí se domnívat, že tento hlasovací seznám a tyto kompromisy se objevují v té závěrečné fázi. Nebylo to příliš pozdě a navíc se to stává častěji. Takže eh, nejsouhlasím s panem Extrémem. On se dvakrát eh, účastnil zasedání stínových zpravodajů a nereagoval na moje dotazy ohledně kompromisů. Nyní tady máme kompromisy, které přebírají vaše návrhy nebo části těchto návrhů já si myslím, že bychom měli hlasovat o těchto kompromisech, je to moje odpovědnost. Pokud vy odmítáte, dobře, můžeme oddělit tyto pozměňovací návrhy, můžeme mít oddělené hlasování těmto problematickým pozměňovacím návrhům. To je tedy procedura, kterou navrhuji. Dobře, ale nejdříve musíme rozhodnout o tomto návrhu odložit. Co se týče přípustnosti, Tady jsme se se sekretariátem podívali na příslušné články jednacího řáda a tam je kurzivou e, napsáno, a sice AFKO e, eh, to již řešilo, že je nutné tedy uplatňovat obecné principy rozhodování, to znamená e, kompromisní návrhy musí být výsledkem spolupráce ne všech, ale různých politických eh, skupin. A zásadní, teda ten počáteční nám může vypracovat zpravodaj. Pokud je tady protest proti tomu, tak je nutné, aby se tedy hlasovalo příslušným způsobem. To je tedy návrh v AFKO. Ale myslím si, že přednostně bychom měli řešit uh, návrh paní Niblerové ohledně odkladu. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat a pak uvidíme. Pokud to neschválíme, pak budeme tedy mít možnost zaznamenat protesty při hlasování. Nejdříve budeme tedy hlasovat o návrhu paní Niblerové na odklad tohoto hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku, prosím. Kdo je proti? Dobře, takže jsme takto rozhodli a odložili jsme toto hlasování na příští zasedání a jednací řád můžeme dát stranou. Paní Kastex, já myslím, že tento odklad je naprosto zbytečný a konstatuji, že je tady vůle eh, bojkotovat tuto zprávu. Dobře, pan předseda a vycházím z toho, že jsme ale rozhodli, že o tom budeme hlasovat na příštím zasedání. Takže teď se dostáváme k zprávě pana Rabkaje, to je podle článku 50, jedná se pravidla upravující žaloby o náhradu škody a tak dále. Pan Rabkaj má slovo. Já bych se ještě vyjádřil k té diskuzi, která tady proběhla. Mám dvě připomínky k této záležitosti, než přistoupíme k hlasování. První připomínka spočívá v tom, nebo začal bych jinak. Já si s potěšením vzpomínám na diskuzi, kterou jsme měli před dvěma hodinami přibližně, kde se v rámci koordinátorů hovořilo o tom, že bychom eh, se měli soustředit na kompetence našeho výboru. Možná si vzpomenete, že přesně toto jsem navrhoval a také jsem tomu přizpůsobil návrh své zprávy. Eh, chtěl jsem, abychom se soustředili, ale abychom zároveň byli dostatečně flexibilní a tam, kde máme kompetence, abychom do toho vstoupili. Bylo by dobré aby tedy kolegové rozhodli, zda se toho budou držet nebo nikoliv. Samozřejmě, že mnoho kolegů předložilo také jiné návrhy. Takže já jsem tady zaznamenal takovou tichou kritiku ohledně mých postupů. A chci říci, že jsem důsledně ve svém eh, postupu zapracoval návrhy do kompromisů, v těch otázkách, které spadají do naší kompetenci, protože z hlediska času, který máme, není dobré tady velkoryse hovořit nebo zpracovávat otázky, o kterých stejně jako výbor nemůžeme hlasovat. Takže možná, že někteří se divili, že jsem k jejich návrhům nepřistupoval úplně stejným způsobem z hlediska otázek, kde nemáme kompetenci a z hlediska otázek, kde máme kompetenci. to bychom v budoucnosti měli postupovat, protože jedna z příčin neefektivního počínání parlamentu je, že eh, máme tady stovky různých výborů, které k tomu vystupují, které se snaží vytvářet eh, svoje legislativní příspěvky bez ohledu na to, který výbor je konkrétně příslušný. To byl jenom návrh na zefektivnění naší práce. A za druhé, pak je tady další záležitost, která s tím souvisí. Také při práci nad mojí zprávou včera už jsem v tom jednání a dnes ráno zaznamenal, jak bych to řekl, že, bych, že nám scházela ta důkladnost z hlediska zasílání hlasovacích seznam. Ne z hlediska tedy mojí kanceláře, která zasílá tento seznam. Já to nechci příliš kritizovat, protože co se týče této problematiky, ale také té, které, kterou jsme projednávali před chvílí, jsem zaregistroval, že sekretariát musel v té poslední fázi pracovat na plné obrátky. Ale bylo nutné se na to soustředit, protože jinak by se o tom nedalo diskutovat. Já jsem tady registroval určité problémy, eh, ty nespůsobila moje kancelář, takže to chci zde ujasnit. Nechci zde převalovat vinu na jiné. Já vím, že je to problematické, když se musíme zabývat těmito složitými otázkami a připravovat seznamovací, eh, eh, eh, hlasovací seznam. Pardon. Takže kolega Gán ještě se k tomu vyjádří. Prezident, io do relatore di aver fatto Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych chtěl poděkovat zpravodaji eh, za to, eh, že odvedl inteligentní práci a že byl otevřený našim příspěvkům. Podle mého názoru to prospělo zprávě a přispělo k její vyváženosti. Nicméně já si beru slovo proto, abych zopakoval svou pozici, kterou už jsem tu několikrát říkal. Jde o články 7 a 11. Jak pan zpravodaj ví, tak ty se týkají týkají konkrétních kompetencí výboru Jury, ale také výboru Ekon. Nicméně já jsem poměrně zmatený eh, ohledně pozměňovacích návrhů k článkům 7, 6 a 11. Nejsem si jistý, eh, jaký, nebo kam tyto návrhy směřují. Podle mě eh, smazat článek 7 by znamenalo riziko, že narušíme tu rovnováhu mezi veřejným sektorem a soukromým sektorem. Do, povolilo by to totiž eh, volný přístup k důkazům a celá ta filozofie, která zatím stojí, by se změnila v pravý opak. A um, Moje znepokojení pramení z toho, že bychom oslabili eh, naši pozici a neumožnili bychom obětem žádnou jinou možnost ochrany. A potom, pokud jde o článek 11, tak eh, my víme, že samozřejmě existuje eh, právo na eh, konkurenci a že může dojít k určité rovnova- nerovnováze, pokud jde o eh, informace. Eh, oběti často nevědí předem, že se stanou obětmi. Tady dáváme výhodu podnikům a povzbuzujeme k tomu, aby sami podávali zprávy. Oběti se můžou potom, eh, můžou potom požadovat očkodnění. A je na eh, soudech ve členských státech, aby zkoumali různé eh, míry očkodnění a stanovili částku, která má být vyplacena. To dává soudcům možnost Eh, určit, jestli ti, kteří eh, mají odpovědnost za přestupek, za porušení, eh, mají vůbec možnost zaplatit odškodné. Takže myslím si, že smazat tento odstavec by zcela zkompromitovalo celý mechanismus. Jenom bych tedy chtěl vyjádřit tuto výhradu. Jinak eh, ve všem ostatním si myslím, že jsme nastavili rovnováhu. Dobře, bereme eh, výhradu na vědomí a teď tady budeme hlasovat. Takže nejprve eh, návrh 50, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 51 pro, proti, to ověříme. 51 testujeme elektronicky. 12 dafür, 9 dagegen, so angenommen. 12 pro 9 proti, přijato. Návrh 8 pro, proti, zamítnuto. 52 pro, proti, zamítnuto. 53 pro, proti, zamítnuto. Padesát čtyři pro, proti, přijato. Padesát pět pro, proti, zamítnuto. 56 pro, proti, zamítnuto. 57 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, ověříme 58, nebylo to zcela jednoznačné. Teď už to snad jednoznačné bude. 5 pro, 17 proti, to je velice jednoznačné. 58 pro, proti, zamítnuto. 60 pro, proti, ověříme. 60. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. 61 pro, proti, zamítnuto. 32 pro, 23 pro, proti, zamítnuto. 9 pro, proti, zamítnuto 10 pro, proti, zamítnuto 11 pro, proti, zamítnuto 12 pro, proti, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, přijato. Otočíme list a přeskočíme na 83 od Bowles pro, proti, zamítnuto. 84 pro, proti, přijato. 85 pro, proti, zamítnuto. 86 pro, proti, zamítnuto. 87 pro, proti, zamítnuto. 88 pro, proti, zamítnuto. 89 pro, proti, přijato. 90 pro, proti, přijato. 91 pro, proti, Ověříme. 91 ověřujeme. Filompa. Ještě pár lidí chybí. Ještě pořád někdo chybí. 11 pro, 11 proti zamítnuto. 92. Eh, tady jsou požadovány dvě oddělené hlasování, je to tak? 92 a 94 najednou nebo zvlášť? Takže najednou. 92 a 94 pro, proti, ověříme. Zwei und 94. 92 a 94. Jsou tu udávány jako identické? Ne, nejsou identické, takže nejprve budeme hlasovat o 92 nebo eh, a potom o 94. To je asi nějaká změna na poslední chvíli, takže opakuji ještě jednou. Hlasujeme elektronicky o, rovnou elektronicky, protože to stejně bylo nejasné, o návrhu 92. 92 elektronicky. 8 pro, 14 proti, zamítnuto. Teď 94, také rovnou elektronicky. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. Teď 93 pro, proti. Myslím si, že většinou zamítnuto. 95 pro, proti, přijato. 96 pro, proti. Prvních bylo víc, takže přijato. 97 pro, proti. Zamítnuto. 98 pro. Ne, to odpadá. Teď toho tady hodně odpadá. 99 taky. 100 je teď na řadě. Takže návrh 100, kde pro, proti. Zamítnuto. 101 pro, proti. Přijato 102 pro, proti, přijato. 103 pro, proti, přijato. 104 pro, proti, přijato. 105 pro, proti, přijato. 106 pro, proti, ověříme. Ověřujeme návrh 106. Zwölf dafür, 10 dagegen, das ist angenommen. 107 dafür. 107 pro, proti, ověříme 107. Ještě jeden chybí. 11 pro, 10 proti, přijato 108 pro, proti, ověříme 108. 10 pro, 12 proti, zamítnuto. 109 pro, proti, zamítnuto. 36 imko pro, 36 imko, opravuje se předseda pro, proti, zamítnuto. 110 pro, proti, ověříme 110. 10 pro, 12 proti, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 17 pro, proti, zamítnuto. 111 pro, proti, zamítnuto. 113 pro, proti, zamítnuto. 112 pro, proti, zamítnuto. 18 pro, proti, přijato. 114 pro, ne, Aha, odpadá. 114 odpadá. Samozřejmě máte pravdu. Děkuji za upozornění. Takže 37 IMKO také odpadá, takže až 38 pro, proti, zamítnuto. 115 pro, proti, přijato. 116 odpadá, 117 odpadá, 118 odpadá, takže až 119 hlasujeme pro, proti, zamítnuto. 120 pro, proti, ověříme. 120. Pět pro, 17 proti, to je poměrně jednoznačné. 121 pro, proti, zamítnuto. 122 pro, proti, ověříme 122.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 proti, zamítnuto. 131 pro, proti, přijato. 132 pro, proti, přijato. 133 pro, proti, přijato. Tady jsem se nebyl jistý. Ověříme ještě jednou 133. 11 pro, 10 proti, takže těsně přijato. 134 pro, proti, to také ověříme. 134. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. Kompromis dva pro, proti, přijato. Kompromis tři pro, proti, Přijato. 140 pro, proti, zamítnuto. 141 pro, proti, zamítnuto. 23 pro, proti, ověříme. 23 ověřujeme. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. Jedna pro, proti, ověříme Ověřujeme návrh číslo jedna. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. 24 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, zamítnuto. 2 pro, proti, zamítnuto. 25 pro, proti, ověříme. Ověříme návrh 25. 11 pro, 11 proti, zamítnuto. 27 pro, proti, přijato. 26 pro, proti, ne, omlouvám se, 28 pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, zamítnuto. 3 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 30 pro, proti, Zamítnuto. 31 pro. Ověříme 31. Jedenáct pro, jedenáct proti, zamítnuto. Nyní se dostáváme k návrhům 5, 32 a 33 pro, proti, zamítnuto. 34 pro, proti, zamítnuto. 35 pro, Proti? Zamítnuto. 36. Ne, to jsme právě tedy četli. Pro, proti? Přijato. IMKO 5 je identický. Je to tak. Takže 38 je na řadě. Pro, proti? To ověříme. Ověříme návrh 38. 12 pro, 10 proti, přijato. 37 odpadá, takže 39 pro, proti, ověříme 39. Dvanáct pro, deset proti, přijato. Šest pro, proti, přijato. Sedm pro, proti, přijato. 40 odpadá, 41 pro, proti, zamítnuto, 42 pro, proti, zamítnuto, 43 pro, proti, přijato, 44 pro, proti, ověříme 44. Deset pro, 12 proti, zamítnuto. 45 pro, proti, ověříme 45. Sedmnáct pro, pět proti, přijato. 46 pro, proti, přijato. 48 pro, proti. A co, a co 48? To ne? Proč 47 není? Tak já to tady mám naopak. Takže nejprve hlasujeme od návrhu 47 pro, proti, ověříme 47. Deset pro, jedenáct proti, zamítnuto. Takže teď 48 pro, proti, ověříme 48. 10 pro, 11 proti, zamítnuto. IMKO 15 pro, proti, zamítnuto. 49 pro, proti, ověříme 49. Deset pro, 12 proti, zamítnuto. A nyní o návrhu zprávy eh, jako celku elektronicky. 22 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže gratulujeme zpravodaji. A nyní je na řadě zpráva paní Lichtenberger, která, jde o, která se týká implementace Lisabonské smlouvy. Chce k tomu paní Lichtenberger něco říct? Ne, takže jdeme na to. Eh, pozměňovací návrh 1 pro, proti, přijato 2 pro, proti, ověříme. Návrh číslo. 11 pro, 11 proti, zamítnuto. 3 pro, proti, přijato. Zpráva jako celek elektronicky. Svancišto. 20 pro, 1 proti, žádné zdržení. Gratuluji zpravodajce. A dostáváme se ke zprávě eh, paní eh, Galo. Chce nám paní Galo něco říci? Můžeme rovnou hlasovat? Dobře. Takže eh, návrh číslo 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato 10 pro, proti, přijato 53 pro, proti, zamítnuto. 11 pro, proti, přijato. 12 pro, proti, přijato. 13 pro, proti, přijato. 14 pro, proti, přijato. 15 pro, proti, přijato. 16 pro, proti, přijato. 17 pro, proti, přijato. 54 pro, proti, ověříme. Pa, 54 ověřujeme. Elfto. 11 pro, 10 proti, přijato. 55 pro, proti, ověříme. 10 pro, 11 proti, zamítnuto. 56 pro, proti, přijato. 57 pro, proti, zamítnuto. 58 pro, proti, ověříme. 58. Deset pro, jedenáct proti, zamítnuto. Osmnáct pro, proti, přijato 19 pro, proti, přijato 20 pro, proti, přijato 21 pro, proti, přijato 22 pro, proti, přijato 23 pro, proti, přijato 59 pro, proti, ověříme. Ověřujeme 59. 11 pro, 10 proti, přijato. 60 pro, proti, ověříme. Deset pro, jedenáct proti, zamítnuto. 24 pro, proti, přijato. 61 pro, proti, ověříme. 61. 10 pro, 11 proti, zamítnuto. 62 pro, proti, také ověříme. 62. Jedenáct pro, 10 proti, přijato. Tím odpadá 25 a dostáváme se k 63 pro, proti, přijato. 65 pro, proti, zamítnuto. 66 pro, proti, Přijato. 67 pro, proti. Ověříme. 67. Deset pro, jedenáct proti, zamítnuto. osm pro, proti, přijato. dvacet šest pro, proti, Přijato. 69 odpadá. 27 pro, proti, přijato. 70 odpadá, 28 pro, proti, přijato. 71 odpadá, 72 pro, proti, přijato. 29 pro, proti, přijato. 30 pro, proti, přijato. 31 pro, proti, Ověříme. 31. Třináct pro, devět proti, přijato. Třicet dva pro, proti, přijato. Třicet tři pro, proti, ověříme. Třicet tři. 13 pro, 9 proti, přijato. 73 odpadá, 34 pro, proti, přijato. 35 pro, proti, přijato. 36 pro, proti, přijato. 37 pro, proti, přijato. 38 pro, proti, přijato. 39 pro, proti, přijato. 40 pro, proti, přijato. 41 pro, proti, přijato. 42 pro, proti, přijato. 43 pro, proti, přijato. 44 pro, proti, přijato. 74 pro, proti, přijato. 75 odpadá, 76 pro, proti, ověříme. 76. 10 pro, 10 proti, zamítnuto. 1 pro, proti, přijato. 2 pro, proti, přijato. 3 pro, proti, přijato. 4 pro, proti, přijato. 5 pro, proti, přijato. 6 pro, proti, přijato. 7 pro, proti, přijato. 45 pro, proti, přijato. 46 pro, proti, Přijato. 47 odpadá. 48 pro. Proti. Ověříme 48. Deset pro, jedenáct proti, zamítnuto. 49 pro, proti, přijato. 50 pro, proti, přijato. 52 pro, proti, přijato. A stanovisko jako celek elektronicky pro, proti, Jedenáct pro, deset proti, takže stanovisko je přijato. Gratulujeme zpravodajce a e, přecházíme Eh, package travel jsme odložili, takže se dostáváme k jednacímu řádu, což je eh, moje zpráva. Eh, návrh tu ještě nemáme. Kdo je pro, proti, zdržel se nikdo, takže je to rozhodnuto. Potom tu máme právní základy. Tady jde o výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Je eh, to zpráva paní Regner, takže jí dávám slovo. Pokud vám to nebude vadit, tak já bych se vyjádřila velice krátce. Jde tady o e, spolupráci e, služeb pracovního trhu e, a o to, jestli je správným právním základem článek 149 nebo 14. Jsou tu námitky? Ne, takže rozhodnu to. Takže další bod to je tabák. Prosím, paní Regner. Eh, já bych eh, to také vyjadřila velice krátce. Samozřejmě tabáková směrnice eh, je samozřejmě velice zajímavé téma, ale přesto jde tady o základní věc, že v já si všímám, že vždycky v neděli vypukne taková pracovní horečka a právě proto jde o to, že e, náš sekretariát výboru e, Jury e, o výkondu odvádí vynikající práci. Já si samozřejmě přeju, abychom tyto informace, aby tyto informace a témata nám byly svěřeny, ale já bych opravdu chtěla poděkovat výslovně sekretariátu, že i o víkendu tedy pracuje eh, takto intenzivně. Eh, k té tabákové směrnici my jsme tady ve výboru Jury eh, už vypracovali stanovisko ke správnému právnímu základu, takže tady jde o záležitost vnitřního trhu a proto tu máme návrh na kompromis, o kterém budeme hlasovat a to eh, tedy, aby nebyl právním základem pouze článek 14, ale také články 48 byly vzaty jako právní základ. A to proto, abychom byli koherentní s tím, co jsme už vyjádřili v našem stanovisku. Dobře, takže tak doplňujeme oba právní základy a pan kolega Fos se chce vyjádřit. Já jsem chtěl jménem EPP eh, vyjádřit eh, to, jaké pochyby má paní Regner a tyto kompromisy potvrdit. My máme podobné pochybnosti, nicméně ten kompromis podpoříme. Dobře, takže doplníme tyto eh, dva právní základy. Je někdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. Děkujeme paní zpravodajce. A nyní po tabáku eh, zdraví zvířat. Paní Regner, tady nechci říct vůbec nic, je to naprosto bezkonfliktní, takže prosím, abyste s tím eh, souhlasili a to se týká také eh, právního základu. Opět schváleno jedno eh, hlasně a nyní poslední právní základ a to se týká pesticidů, rostlinných pesticidů. Takže ještě jednou to tež. Má někdo něco proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže tolik eh, právní základy a teď bod číslo 10 a dávám slovo paní kolegyni Regner k Evropskému veřejnému žalobci. Eh, děkuji vám. Návrh komise o zřízení Evropského státního zastupitelství k eh, ochraně finanční unie to je jeden z posledních bodů, které za tedy rozhodujeme ve spolurozhodování. V této eh, souvislosti eh, je to tedy jedno z mála témat, kde se tento postup uplatní. Asi víte, eh, že jde o téma, které je bohatě diskutováno nejen v evropském, ale také v národních parlamentech. A 14 národních parlamentů tomu dal žlutou kartu jsme tedy v takové příslušné situaci. Hlavní výbor, což je výbor Libe, si vyžádal právní stanovisko a my momentálně nemáme problémy s článkem 68, který slouží za právní základ. A já bych se chtěla zastavit u obsahu tohoto stanoviska. Čili, jak říkám, spadá to do kompetence výboru LIBE na základě článku 50 eh, se účastní také výbor KONT. A v tomto výboru eh, když dáváme stanovisko, je důležité, abychom se zabývali to, co spadá do kompetencí právního výboru. A proto bych chtěla zachovat tuto linii. Takže my máme určité kompetence a to se týká článku 13 návrhu komise, kde jde o kompetence eh, v oblasti, tedy na základě věcného, věcné souvislosti. A zde rozlišuje mezi dvěma skupinami trestních činů a sice na jedné straně je mm, eh, podle článku 12 eh, zodpovědné eh, státní zastupitelství, tedy Evropské státní zastupitelství, a dále článek 13 vyžaduje určité propojení trestních činů první kategorie, tak, aby skutečně platila tato příslušnost. E, skupina, tato skupina trestných činů není e, stanovena nařízením a e, to de facto to de facto je zdrojem těch pochybností ze strany vnitrostátních parlamentů. Proto je důležité, a tak je to v mých návrzích, aby abych našla co nejlepší formulaci eh, v souvislosti s ochranou finanční zájmu Unie, tak, aby eh, byla co nejtěsnější souvislost eh, s článkem, kde se definují trestné činy finančního charakteru. Dále to, že se odkazuje na článek 13 na základě stejné materiální příslušnosti, toto, aby se škrtlo a aby tedy šlo tedy o případy o jednu, jeden a ten trestný čin eh, posuzovaný z jiné hledisek. A další věc je aspekt kompetence Evropského soudního dvora. V návrhu nařízení Evropské komise toto spadá do pravomoci vnitrostátních soudů a Myslím, že je problematické to, že u dvou různých soudů, tedy vnitrostátního soudu a Evropském soudu, eh, eh, se mohou eh, že k oběma soudům se mohou dávat podání, pokud se týče těchto trestných činů. Máme tady názory různých frakcí a mm, já bych velice nerada, aby tady došlo k nejistotě a proto eh, jsem vám velice vděčná, tedy členů výboru Jury, za příslušné návrhy. A třetí bod, který jsem zapracovala do stanoviska, se týká struktury a Eh, také personálního vybavení Evropského státního zastupitelství. Eh, komise eh, vychází ze zaměstnanců OLAFu, nicméně hovoří se o personálu Eurojustu. U zaměstnaneckého řádu máme tedy přímou kompetenci, ale Eurojust a Olaf se k tomu zatím nevyjádřili. A já si musím, já musím říct, že já nemám preferenci pro jedno ani druhé řešení. Já myslím, že eh, mohou být to, to být zaměstnanci obou institucí, a v podstatě cílem je to, aby řešení bylo věcně co nejlepší. Čili jsem otevřena všem návrhům ze strany Jury. A ještě poslední bod, ten se týká školení evropských státních zástupců. Eh, můj kolega Luigi Bellinger se velice angažoval v této věci, abychom eh, eh, také kladli velký důraz právě na vzdělávání těchto státních zástupců v Evropské unii. Čili tolik eh, aspekty, které vnímám jako problematické, které jsem chtěla zmínit eh, na půdě eh, výboru právního. Eh, máme poměrně málo času, myslím, že 24. ledna se má odehrát hlasování, to znamená to, že na příštím našem zasedání. Ale přesto já si velice ráda vyslechnu vaše typy, rady, poznámky, tak abych je mohla zapracovat do stanoviska. Ano, děkuji teď pan kolega Sperony. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Eh, co se týče eh, tohoto tématu, vyjádřilo se k tomu mnoho národních parlamentů a namítali, že se nedodržuje princip subsidiarity v této souvislosti. Výbor, který je příslušný pro rozhodnutí ohledně subsidiarity, to je přesně náš výbor Jury. A proto bych se chtěl zeptat, proč se náš výbor nevyjadřuje k tomuto stanovisku a prezentuje obecné stanovisko, aniž by řešil otázku subsidiarity. Já myslím, že jsme to měli udělat. Měli jsme to také na našem programu a diskutovali jsme o tom, ale nevyplynuli z toho žádné konkrétní závěry. Takže eh, opravdu by to mělo být na eh, programu, také se o tom už diskutovalo, ale nebyly z toho vyvozeny žádné dopady. Ty se nyní objevují v souvislosti, nebo mohly by být tedy eh, vyvozeny v souvislosti se zprávou paní Regner. Nikdo další se nehlásí? Takže, co se týče pozměňovacích návrhů, 24. ledna to je lhuta. Pan Faust, máte slovo? Já bych se chtěl omluvit. Za prvé bych chtěl hovořit ohledně vztahu k Eurojustu. A sice já se domnívám, že obecně bychom se měli zamyslet nad tím, jak by měla vypadat tato struktura z hlediska Evropského veřejného žalobce ve vztahu k Eurojustu a vnitrostátním orgánům. Jak chceme vytvořit tuto strukturu? Myslím si, že je to velmi důležité. Nebylo by dobré tady skládat jakousi mozaiku a pak mít dvojí strukturu. Proto si myslím, že bychom měli tady jasně se vyjádřit k tomu, jak by se rozdělily kompetence. Druhá připomínka se týká eh, právní pomoci z hlediska Evropského soudního dvora. I tady se musíme zamyslet nad tím, zda chceme nyní vytvořit jakousi odnož eh, evropského trestního práva, nebo chceme eh, to naroubovat. Eh, je to otázka také právní pomoci ve vztahu k Evropskému soudnímu dvoru. A v tomto případě bychom měli také promýšlet procedurální záležitosti právě na této úrovni právní pomoci a možností odvolání. Je to otázka vzniku nebo fungování určitých senátů, které jsou kompetentní, příslušné v této oblasti. Já bych byl proto, aby v tomto okamžiku jsme si jasně promysleli, jakým směrem chceme vytvářet strukturu. Víme, že to je neuspokojivé v těch jednotlivých částech a také bychom měli rozdělit kompetence. Já myslím, že bychom měli dát k dispozici vše, co se týká také personálu. To je otázka zaměstnanců Eurojustu nebo eh, Europolu, ale myslím si, že bychom přednostně měli řešit eh, otázku struktury. Eh, a to by měla zpravodajka mít na mysli. Jinak tady vznikne zmatečná situace z hlediska právních problémů, příslušnosti těch jednotlivých soudních orgánů a tak dále. Ano, komise také zažádala o slovo. Kde jste? Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem eh, vděčný za tuto příležitost se eh, vyjádřit k výbornému návrhu zprávy a e, jsme vděční, že jste tu nadnesli e, přínosné body a chtěl bych tu uvést několik bodů na objasnění. Jak víte, tak e, v Radě probíhají diskuze o návrhu komise a jde opravdu o poměrně složitá vyjednávání. Článek 13 je rozhodně jedním z bodů, o kterém se diskutuje a ještě se hodně diskutovat bude v Radě. A i vaše právní služba se jim zabývala poměrně detailně tímto článkem 13 a přednesla řadu dobrých návrhů. Celá řada z nich se eh, opakuje eh, v bodě 1, eh, římská 1 A, B, C, D. Tady v tomto seznamu máme eh, jeden problém a to je ten první bod A, tedy přestupky eh, pod článku 13 by měly být pouze zahrnuty do legislativních aktů Unie. To pro nás není srozumitelné. Proč toto doporučujete? Protože my se tady bavíme o e, společných vnitrostátních trestných činech, zejména podvodech, účetních podvodech. E, samozřejmě e, podvody a účetní trestné činy nejsou harmonizovány evropským právem a není proto právní základ. Takže to kritérium malé a mi nedává žádný smysl. Eh, dalším bodem eh, pod eh, číslem 1 je ten poslední, římská 3, že v žádném případě by evropský žalobce neměl nastupovat své kompetence dříve, než bude plně operativní. Já si myslím, že článek 71 by měl být příslušným způsobem také pozměněn. Nevím, proč bychom měli kompetence veřejného žalobce omezovat až na dobu po vstupu v platnosti a po době, kdy ta ten úřad bude opravdu zřízen. Samozřejmě Evropský veřejný žalobce dostane eh, celou řadu případů, které se odehrají ještě před jeho vlastním zřízením. A bylo by velice umělé dělit tyto trestné činy na dvě kategorie. Před zřízením Evropského veřejného žalobce a po. Takže eh, já bych eh, ve vší úctě žádal, abyste přehodnotili ten bod 1 římská 3 respektive eh, dále tu máme bod 3, eh, který je velice dobrý, tedy žádá konzistenci eh, soudních přeskumů. A vy máte pravdu, že článek 268 o škodách by měl být navázán na porušování Eh, vyšetřování eh, Evropského veřejného žalobce. Eh, proto si myslíme, že tyto škody by měly projednávat národní soudy a ne Evropský soud. Takže my souhlasíme s vaším systémem, ale mělo by to být spíš naopak a o škodách by měly jednat vnitrostátní soudy a ne Evropský soudní dvůr. Eh, my obsáhle vysvětlujeme, proč si myslíme, že Evropský soudní dvůr je vhodnější k přeskoumání legálnosti šetření Evropského veřejného žalobce, protože tyto případy nakonec stejně skončí eh, dříve či později u Evropského soudního dvora. A nakonec odstavec 4. Eh, tady litujete toho, že Evropská komise hodlá přesunout lidské lidské zdroje z OAFu. Tady jde o nedorozumění, tady nejde o lidské zdroje, které komise chce přesunout. Jsou to finanční zdroje z OLAFu. E, myslíme si, že některé pozice by se měly e, přesunout na, do úřadu Evropského veřejného žalobce ale e, nejde tu o lidi, o fyzické osoby, které pracují v OLAFu, ale o finanční e, zdroje na ně vyčleněné. A vy samozřejmě se budete účastnit toho zřizování, budou tu strukturní vazby, e, představujeme si podpůrnou strukturu, Nicméně Eurojust to je pouze administrativní služba. Ta nemá vyšetřovatele, Eh, nemá eh, žalobce, kteří by mohli pracovat také pro úřad Evropského veřejného žalobce. Takže tady u těch strukturálních vazeb si musíme dávat pozor. A k tomu poslednímu bodu eh, souhlasíme s tím, že je zapotřebí školení a k tomu finančnímu programu myslíme si, že by mělo, měli bychom mít dostatečné finanční zdroje na školení veřejných žalobců, aby vyšetřovali podobným způsobem. Děkuji, pane předsedo. Dank, díky, paní zpravodajka. Já bych se chtěla eh, poděkovat jednoznačně za to, co jste zde uvedli. Jsou to dobré podněty. Zvláště děkuji komisi, která zde udělala určitá vyjasnění. A proto se těším, že to prohloubíme ve spolupráci. Nicméně bych chtěla zde uvést některé zásadní připomínky k celé té práci. Zavedení evropského veřejného žalobce, to je úžasná myšlenka. Je to dobrý záměr v souvislosti s tím, že občané by měli nejenom nadále vyvíjet svoji důvěru k vlastním právním systémům, ale měli by eh, také mít něco pevného eh, v ruce z hlediska tohoto evropského veřejného žalobce. Tady reaguji na to, co říkal pan Sperony. To beru velice vážně. Také to, co řekl pan Fost. My bychom zde měli ještě určité věci zpracovat a myslím si, že by nebylo chytré, vzhledem k tomu, že naše legislativní období teď končí, nebylo by dobré rychle, rychle předávat návrhy, eh, Vzhledem k tomu, že se jedná o posílení důvěry k právním systému, nebylo by dobré zde mm, předkládat eh, překotně některé návrhy, eh, které by byly příliš uspěchané. Já očekávám velmi vstřícné návrhy, které bychom měli zapracovat, ale pravdou je, že jsou tady některé otázky, které bychom měli vyjasnit. Jak to vypadá se subsidiaritou? Zatím tady není jasná pozice této souvislosti směrem na venek. Eh, měli bychom se podívat na příslušná stanoviska. Byla bych ráda, kdyby jury se zde eh, vypracoval silnou pozici z hlediska příslušného Eh, výboru, věcně příslušného výboru. A samozřejmě, eh, že by bylo vhodné tedy náš příspěvek vhodně do toho přinést. Nebylo by dobré nyní příliš překotně uspěchat tuto záležitost. Je to právě výbor jury, eh, který by neměl natolik protlačovat politický input, ale spíše právní pohledy. Chci říct, že všechny tyto aspekty jsou velice důležité pro mě. Děkuji vám zvláště za to, že zde se nejedná pouze o lidské zdroje, ale jedná se také o zapojení OLAFu vůbec. I to by se mělo vyjasnit. Já myslím, že zde je ještě dosti dlouhá cesta, kterou musíme ujít. Eh, samozřejmě eh, neměli bychom jaksi eh, přestřelit ty naše záměry ve snaze uspěchat realizaci tohoto přání každém případě eh, budeme se snažit spolupracovat také s radou z hlediska vytváření tohoto evropského veřejného žalobce. My víme, jak ten postup bude vypadat. Samozřejmě víme, že to bude velmi obtížné. Co se týče mého stanoviska, tak bylo by dobré, abychom k tomu nepřistupovali nějakým způsobem, který by byl příliš euforický z hlediska zavádění Evropského veřejného žalobce. Eh, měli bychom stanovit eh, rámcové podmínky, zohlednit také přístupy jednotlivých členských států a e, to bychom měli mít na paměti, měli bychom to zohlednit. Takže chtěla bych říci opětovně, že se těším na další podněty, které budou předány v podobě pozměňovacích návrhů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní Regnerová. Nikdo další už se nehlásí. Takže pozměňovací návrhy do 24. ledna 2014 do 12 hodin. Jetzt kommen wir zu dem Punkt 9, da geht... A teď se dostáváme k bodu číslo 9, a to je prezentace oddělení pro posuzování dopadu ex ante. A v souvislosti s tím eh, zpráva pana Arabka je v souvislosti s uznávání dokumentu. Dávám slovo paní zpravodajce, paní prezentátorce. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, eh, za příležitost provést zde tuto prezentaci. Pan, ráda bych dala slovo také panu kolegovi, který vysvětlí svoji vlastní práci. Chtěla bych předeslat, že toto posuzování dopadu ex ante je rutinní záležitost a e, v tomto případě si velmi dobře uvědomujeme, že e, kolegové již pro tento výbor vypracovali zprávu o e, nákladu, nákladech neexistence Evropy a my nyní jako doplněk k tomu předkládáme náš, naše posuzování dopadů, které je užitečné nejenom na začátku, ale také v celém procesu a e, proto tedy to zaměřím a nyní dávám slovo tady panu kolegovi. Děkuji, já jsem Claudio Kolova a e, já jsem sepsal e, toto zhodnocení. Eh, vy máte k dispozici celý dokument, eh, který je rovněž k dispozici na webových stránkách think tanku Evropského parlamentu. Eh, posouzení dopadu je velmi užitečné a problém je jasné. My ztrácíme spoustu prostředku tím, že dokazujeme autenticitu dokumentu. A mám zde konkrétní příklady, třeba komplikovanost belgicko-maďarské svatby nebo eh, například eh, přestěhování do jiné země nebo nabízení, účast tendru v jiné země a tak dále. Eh, je to samozřejmě problém pro občany, je to problém pro malé a střední podniky. Máme tady různé počty, například 12 milionů EU, ale i kdybychom eh, minimalizovali počet malých a středních podniků, který se to pravděpodobně týká, i tak je to dost velká skupina. To tedy znamená, že bychom eh, měli jít eh, v duchu toho, co prohlásil parlament před dvěma lety, a sice zjednodušovat a vyjasňovat a zdostupňovat eh, procesy. No a my se snažíme posilovat tuto politiku a eh, poskytovat také důkazy, že tomu tak děje. Několik eh, komentářů k nedostatkům. My bychom chtěli zjednodušit akceptaci určitých dokumentů, což de facto eh, není eh, vysloveně eh, něco, co by vyplývalo ze zprávy o posouzení dopadu. Tam se uvádí seznám zhruba 12 dokumentů, které se nejčastěji používají a ty jsou v článku 3. Proč vybíráme právě tyto dokumenty nebo právě 12? To se neříká, mohlo by to být méně, mohlo by to být více, ale nevíme, proč právě 12 v možnostech eh, je určitá míra eh, neobjekt, neobjektivnosti, tedy jednak ve výběru a jednak ve způsobu jejich prezentace. Je tady samozřejmě možnost nedělat vůbec nic, nechat věci tak, jak jsou. Extrémní možnost je plná harmonizace a to i na vnitrostátní úrovni a povinně to není zcela realistické. A pak eh, zde existují eh, slabší možnosti, eh, které jsou komisí preferované. Je vidět, že určitá zaujatost je také ve způsobu prezentace. Pokud se zastavím u některých detailů, komise navrhuje, aby se tiskly vícejazyčné formuláře, ale eh, neuvádí, který dokumentů by se to mělo týkat. Komise v podstatě říká, eh, že je tady výběr nějakých pěti, které jsou nejdůležitější, ovšem nezdůvodňuje proč. Čili komise tady mohla uvést možnosti, uvést příklady. Možná, že jsou důvody, proč to neudělala, ale prostě nijak nám to nevysvětluje. Dále. Eh, přínosy konání jsou vyšší než jejich než náklady eh, konání. Eh, tady máme opět nějaké číselné odhady komise vychází se z určitých předpokladů, což je v pořádku, a zde máme e, jasná čísla, finální čísla. Máme zde například uvedeno, že nejvyšší náklady, které komise odhaduje, by byly na překlady. Pokud je tomu tak, pak e, e, bych viděl rozumné konzultovat více překladatele, kterých se to bude týkat v prvé řadě, jenomže s tím se nepočítá. Ehm, my jsme tedy žádali, aby se zde objevilo podrobnější rozpracování, ale bohužel tomu tak není. V každém případě komise má Eh, své překladatelské oddělení, které do toho mohlo přispět užitečným způsobem. A pak tedy je tady jeden návrh, a sice eh, náklad, tedy odhad nákladu na využívání informačního systému o vnitřním trhu IMI. A vidíme, že se zde dospívá eh, k číslu 633 tisíc eur pravděpodobně ročně. A opět to vychází z určitých předpokladů, které zde vidíme. V zásadě komise předpokládá, že bude docházet k výměně informací mezi čtyřmi veřejnými orgány. Bude to trvat po každé eh, půl hodiny, krát 14 000 takových dokumentů, cena jednoho dokumentu a Eh, docházíme, se, docházíme tedy k číslu 633 tisíc. To je zhruba 1% eh, těch eh, apostil, které se vystavují v Evropě. Tyto náklady nejsou příliš vysoké, ale může to být ovlivněno dvěma faktory. A sice, že vždycky to potrvá půl hodiny, zejména i na začátku, kdy se veřejný orgán teprve eh, seznamuje systémem IMI. A takže to bude vždycky 1%. No a potom tedy by se to muselo používat skutečně pouze hm, k těm apostolám, by se to muselo stávat a ne jiným dokumentům. Pokud eh, bychom tedy nepočítali s jedním procentem, ale se, jedma nebo se třemi, tak samozřejmě by to byly následky tohoto čísla. No a eh, když se podíváme na počet výměn dokumentů, 14 000, to je poměrně hodně. Graf, který je níže, ukazuje reálný počet eh, výměn. Naposledy tady máme číslo roku 2011, je to kolem 3 000. IMI je flexibilní nástroj, který zvládne větší objem práce. Ale zase, pokud by došlo k výraznému náhlému zvýšení eh, počtu výměny dokumentů, nevedlo by to ke zvýšení nákladů? A tak zde máme ještě článek 7, to je poslední snímek. A zde se hovoří o flexibilitě, která ovšem není postižená v posouzení dopadu. Tady se hovoří buď to o možnosti využití IMI nebo o kontaktu příslušného centrálního orgánu v členské zemi. Na jedné straně to může snížit náklady využití IMI, ale na druhé straně nevíme, jaké by byly náklady eh, veřejného orgánu v případě, že by se šlo tou druhou cestou. Čili to jsou čtyři body, které se týkají v zásadě transparentnosti. To byl ten první bod. A ten druhý, ten se týká konzultace relevantních eh, aktérů. No a poslední bod ještě eh, posouzení dopadu by mělo odpovídat eh, celkovému návrhu. A eh, jak už jsem řekl, posouzení dopadu je silný nástroj a já doufám, že tato prezentace vám jako výboru pomůže v vašem rozhodování. Srdečné díky za toto shrnutí a vylíčení této situace. Chce se někdo přihlásit? Pan zpravodaj, jenom krátce. My jsme už rozhodli, takže vlastně to nemůže být tak eh, nápomocné protože já se domnívám, že to nebude mít ani velký vliv na naše hlasování na plenárce přes příští týden. Nechci samozřejmě podceňovat tuto práci. Vždycky je dobré, když máme dodatečné informace. Chci poukázat na to, že co se týče tohoto tématu eh, dopadových eh, studií, my jsme o tom diskutovali před dvěma lety. Angelika Nýble byla zpravodajkou. A podle mých eh, vzpomínek tady na tomto výboře, to sice nekon, nesouvisí s tímto konkrétním tématem, ale my jsme tady vyjádřili mm, určité podměty, aby se toto řešilo i tak trochu mimo tento parlament. A mm, pak eh, konference předsedů ovšem se nepřizpůsobila nebo nepostupovala podle těchto eh, záměrů. Takže já nechci podceňovat tuto práci, právě naopak. Ale chtěl bych říci, že impact assessment je dobré, ale my rozhodujeme. Jedná se o politické rozhodování. A proto bych chtěl udělat určitou připomínku. Vy jste hovořil o tom článku 3 na začátku a řekl jste v této souvislosti, že je to v odůvodnění komise, ta už také realizovala dopadovou studii, a že tady není žádný vlastně důvod pro to, proč bychom eh, měli používat tuto konkrétní formu těchto veřejných listin. Já si myslím, že je to politické rozhodnutí. Já jako eh, zpravodaj jsem vycházel z životní zkušenosti a z té reality, která tady je. Občané se na nás obrací, mají na to právo, přicházejí s těmito problémy a chtějí, abychom se tím zabývali. E, svědčí o tom, že mají problém, když tou svojí veřejnou listinou jdou do jiného členského státu a prostě nám líčí tyto problémy. Takže to se dá řešit také politicky. Já bych doporučil, aby ty útvary Komise, eh, pokud jsem to dobře pochopil, eh, ještě mm, zapracovali na této záležitosti. A teď už po třetí vlastně říkám jednu věc dnes. Eh, pak je nutné to předat parlamentu. My musíme pak dokončit první čtení, protože na radě se vůbec nic neděje. Já musím říci, že jsem dokonce dostal prozbu ze strany rady, abychom nehlasovali, abychom nehlasovali ani na plenáce, abychom vůbec nehlasovali. Protože některé členské státy by se mohly vyděsit. To opravdu vážně jsem dostal jako podnět. Samozřejmě můžeme se tomu smát, ale prostě se to vyskytlo jako e, žádost. Takže rada se snaží si tu situaci udělat pohodlnou. Bylo by dobré, aby přece jenom se dala do pohybu. V každém případě, i když dáme stranou ty detaily, bylo by dobré, aby komise na tom pracovala, pak se to dostane do druhého čtení a to bude záležitost už příštího parlamentu a bylo by dobré, abychom tady měli ještě několik dodatečných informací, které by byly užitečné z hlediska těch dopadových studií. To je vše, co jsem chtěla říct. Takže jestli parlament vyděsí mm, radu, no to je docela pozitivní vývoj. Záleží na úhlu pohledu. Pan Speroni má slovo. Děkuji pane předsedo. Já bych chtěl vyjádřit svoje díky v souvislosti s touto zprávou a tak trochu bych chtěl se zmínit o tom přístupu, který tady zazněl. Jistě, že existují problémy v těch různých členských státech z hlediska uznávání Eh, různých osvědčení, certifikátů, prostě listin v jiných členských státech. Proto je dobré, pokud se snažíme zjednodušit život občanů v tomto ohledu. Pokud určitá země vyžaduje jakési osvědčení nebo certifikát a pokud eh, ten daný občan nemůže získat daný certifikát. Z toho důvodu, že to neexistuje v té zemi, je to prostě problém. Například eh, v Belgii se požaduje o bezúhonosti, v Itálii to neexistuje, takže zde vzniká problém s tím, jak získat toto osvědčení. V Itálii například se požaduje antimafiozní osvědčení. A takovéto osvědčení zase neznají jiné členské státy. To je také otázka, která by se měla prohloubit. A já myslím, že bychom měli jít ještě dále, jak jsem řekl na začátku. V Itálii jsme v tomto smyslu pokročili velmi daleko. Počínaje rokem 2012 veřejné orgány už nemůžou, nemohou požadovat e, různá osvědčení na občanech. To znamená, eh, pokud eh, nějaký občan požaduje nějaký, nějaké osvědčení, eh, je na veřejných orgánech, aby toto ošetřili nebo vyřešili. Jak to vypadá? Je to veřejný orgán, který musí u svých útvarů ověřit určité osvědčení, například ohledně data narození, bydliště, a tak dále. V takovém případě já nemusím dokazovat tyto údaje v podobě určitého osvědčení, protože je to orgán, který chce zjistit tuto informaci ohledně mého narození, bydliště. Je to tento samotný orgán, který musí v rámci toho systému, který existuje v naší státní správě, to tento orgán, který si musí ověřit, zda jsem uvedl správné údaje. Já myslím, že toto právě zjednoduší život občanů, protože eh, není dobré, pokud musí občané předkládat už od začátku různé eh, ověřené listiny. Bylo by dobré, aby Evropská unie pochopila, že toto by se mělo odstranit. Takže není to byrokratická záležitost, jde o to, aby se to zjednodušilo. Pokud například belgické útvary nebo orgány chtějí vědět, zda skutečně bydlím e, někde na určité adrese v Itálii, tak je to italský veřejný orgán, který to musí prokazovat a ověřovat. To je dobrý přístup. To usnadňuje život občanů a občané budou méně nepřátelsky naladění vůči Evropské unii. Díky tomu. Děkuji. Paní kolegyně Lichtenberg. Děkuji vám. Přesně to jsou problémy, na které narážíme v praxi. Nicméně, pokud se týče posouzení dopadů, já myslím, že je dobře a správně, že usilujeme o kritický přeskum eh, například také onoho posouzení dopadu ze strany komise. Zejména pokud se týče nákladu, eh, zde spatřujeme různé podivné odhady a já tedy tento algoritmus eh, neznám, neovládám tu matematiku, která se zatím skrývá. Je sice hezké, když Evropská unie má péči o to, co nebo kolik co stojí a jak by to mohlo stát méně. Ale to nemůže být výhradní argument, jinak bychom tady toho museli zrušit mnoho, protože e, existují celé oblasti, kde náklady nemohou být rozhodovacím kritériem. Také si myslím, že je špatně, že na to klademe takový důraz v souvislosti s právními aspekty. A ještě tady zbývá jedna otázka. My dnes můžeme provádět posouzení dopadů a zajímavé by bylo, eh, jak se vlastně rozhoduje, kdy a k jakým tématům se tyto posouzení dopadu mají provádět. Mně to není jasné mně to připadá zcela náhodné a to by mohlo samozřejmě vzbuzovat podezření, že je zde určitá politická účelovost nebo já nevím, něco podobného, například stížit život neoblíbenému komisaři a podobně. Čili pokud není zcela jasné, jak k tomu dochází, k tomto rozhodnutí pro posouzení dopadů, mm, tak eh, to je takový stín na celé věci. Ale eh, pokud třeba se posuzují dopady a vůbec ani není kontaktován příslušný komisař, eh, tak to už vůbec nevím, co se tam děje, takže já bych potřebovala, mm, aby to bylo transparentnější. Eh, k tomu vlastnímu tématu. Ano, je to téma komplikované a my už jsme na to narazili eh, mnohokrát. Eh, a sice na téma, že například v italském právu či v některých severských systémech existují úpravy, které jsou v rámci Evropy ojedinělé a je velmi těžké je v evropském právu jakkoliv zohledňovat. Otázka je, jak s tím naložit. Tady může mnoho našich rozhodnutí skončit na tom, že se řekne prostě v té a v té zemi to nejde, takže nic, eh, jdeme od toho pryč. A to platí také pro radu. Já taky jsem občas vyděšená tím, jaké protievropské hlasy zaznívají z rady v oblastech, kde bych to naprosto nečekala a vůbec to nechápu. Ano, já to jenom zmiňuji a podporuji to také, protože tak to bude vždycky spolkové země a jejich zástupci eh, v Německu také mají své dramatické zkušenosti, eh, kdy se eh, na zadní staví jedna spolková země proti všem ostatním. To je nám známo. Ale v této souvislosti je pro mě důležité a také zajímavé to, tedy jak se vůbec rozhoduje o tom, zda se udělá nebo neudělá posouzení dopadů. A za druhé, eh, pokud to nemá být nějak předepsáno, pak je třeba uvažovat o nějakém postupu. Dobře, eh, já bych tedy měl jednu otázku. Já myslím, že tady je velice podrobná sada pravidel a tady určitý direktorát k tomu zpracoval příručku a během 12 měsíců to potom bylo úplně přepracováno. Čili eh, výsledek je, že to je pouze právo hlavního výboru, eh, rozhoduje o tom eh, také zpravodaj spolu s koordinátory a tak dále, čili tak to je. Ještě paní Taj, paní Niebler a další. Paní Tajn. Takže proč ty či ony dokumenty mají být, eh, mají být vícejazyčně, tak já myslím, že to je tak jasné, že tady je naprosto nesmysl vypracovat studii. To souhlasím s panem Rabkajem. Eh, pak se tady zmínilo, že se k tomu nevyjádřili eh, překladatele. Proto máme jednoduché vysvětlení. Prostě oni v podstatě nepochopili eh, ještě o co eh, jde, protože když to bude jednou přeloženo a eh, na všech dokumentech, tak přijdou o spoustu práce. Tak tady se jedná prostě o oblast, která není příliš proorganizována. To jsou všechno lidé, kteří pracují každý za sebe a nemají eh, žádné nějaké profesní zastoupení a eh, když se dozví, co tady chystáme, tak eh, by se mohli vyděsit. Dále jsou zde další, ti, kteří překládají delší dokumenty, které mají desítky nebo i stovky stran a e, to se týká těch větších e, překladatelských organizací a i pro ty by to mohlo znamenat překvapení. E, poněkud tady postrádám možnosti falšování. A apostila, a teď nehovořím, já nejsem nějak zastáncem apostily, ale my tady máme řadu mezistátních dohod, takže ta apostila už není tak důležitá, už se používá málo kdy. Ale problém falšování, já myslím, že tomu nebyla věnována dostatečná pozornost. A eh, ono, celé to přeskoumávání dokumentů a ověřování je vlastně o tom, eh, aby se zabránilo falšování dokumentů. Takže já musím říct, že de facto třeba eh, u nás v Německu je to téma, které je mm, eh, neznámé, možná jenom eh, špičky v příslušném ministerstvu, ministerstvu spravedlnosti, ano, ale jinak o tom málo kdo něco ví. Tady je otázka, kolik de facto mohu mít, mohou mýma rukama projít různý pašovaný dokumentu a Eh, proto jsem docela ráda, že to někdo ověřuje. A případně otázka je, jak já zjistím, že jde o falšovanou eh, listinu. To eh, některé to, to prostě nevíme, kolik toho je. Nechci tedy jmenovat žádné členské země, ale prostě v některých oblastech víme, že k tomu dochází ve velkém měřítku. Eh, my jsme mm, tady začali mnoho komplikovaných eh, případů, eh, často se to týká právě mezinárodních svateb. A to prostě chce svůj čas, aby se často tedy dokumenty přeskoumaly a třeba eh, v případě tedy eh, těch svateb je, je, se jasně stanoví termín a ten nelze nějak odložit nebo prodlužovat. Já třeba eh, jakožto notářka mohu říci, že ty krátké dokumenty, jako dokument, svatební list, rodný list a tak dále, tak já prostě nemám problém s tím, aby eh, mě někdo předkládal třeba, já nevím, rumunský, bulharský nebo nějaký jinak. Ale eh, pokud jsou to eh, dokumenty tedy další, další a další, tak opravdu si nevedu představit, jak by to mohlo fungovat a myslím si, že členské země to odmítnout. To, co řekl pan Speroni, to je velmi zajímavé, to by mohlo pomoci občanům. A eh, proč bych já jako občan eh, měl pořád někomu dokazovat, kdy jsem se narodil? Samozřejmě eh, od občana se žádá, aby občan překla, tedy aby překládal listiny, které stát stejně má někde založené. Eh, jsou tady další problémy. Eh, dnes třeba existuje mnoho eh, lidí, kteří se svého času tedy narodili, pak absolvovali svatbu, poté rozvod, pak nebo, nebo řekněme, že někdo v rodině zemřel a to se stalo tedy v době, kdy hranice mezi státy byly narysovány úplně jinak, že my jsme eh, měli tady třeba oblasti, které přecházely z francouzských do německých rukou a podobně. A eh, mnoho dokumentů, mnoho informací je k dispozici pouze v církevních eh, knihách. A to prostě na to stát eh, vůbec nějak nedosáhne. To se týká eh, bývalých tedy východní území. A my třeba v Německu nemáme vůbec žádný rejstřík, takže když já tvrdím, že jsem absolvoval svatbu tam či Eh, onde, no tak eh, se to nedá ověřit, eh, nebo mnohdy ani nevíte, kde měli svatbu vaši rodiče. Čili proto mnoho lidí zoufale se pídí po dokumentech. Čili nechci říci, že v praxi jsou mnohé věci poněkud komplikovanější a proto si myslím, že toto je ještě běh na dlouhou trať a e, pokud se týče výjimek, zastávala bych se dvou výjimek a to jsou otázky vlastnictví pozemku, třeba v Německu. A e, v podstatě e, by byla jenom pro ty krátké texty všechno to, kde, co je komplikovanější, já nevím, přepouštění, předávání podílu a tak dále, tak to Eh, skutečně nelze nějak standardizovat a určitě budeme překládat, ale potřebovat ještě dlouhou dobu. Děkuji. Eh, já bych tady chtěla říct dvě připomínky na základě té diskuze, která dosud probíhá, která mi přijde velmi zajímavá. Nejprve tedy eh, děkuji za ten, za ten text. Myslím si, že se velmi dobře potýká s posouzením dopadu komise, zejména pokud jde o hodnocení nákladů, které jsou tam obsažené, ale mně připadá poměrně zajímavé to, na co tady poukázal kolega Rabkaj, tedy, že stejně jednání se ještě protáhnou v radě a bude se tím zabývat i příští parlament. Mně přijde velice dobré také to, co říkal pan Speroni, Eh, opravdu by bylo mnohem příznivější pro občany, kdyby ten kontakt probíhal eh, mezi úřadem a úřadem, než, a, než přes toho eh, občana, kterým potom musí schánět dokumenty a dokládat je. To je velice tedy opravdu zajímavá myšlenka a možná by bylo dobré to také zohlednit. A i to, co kolegyně Tajn tady zmínila, tak to je možná téma na nějaké další posouzení dopadu. Eh, nevím, eh, jestli je na to potřeba usnesení eh, výboru nebo ne, ale dá se to udělat interně nebo externě, to je ještě otázka. A pokud jde o ten návrh, který by se konkrétně zabýval ochranou proti falšování dokumentů, tak to si myslím, že je velice důležitý aspekt a je to téma nesnad pro, tuto legislat- pro toto legislativní období, ale bylo by možná dobré to někde zmínit zmínit a zaznamenat. To jsou dva důležité aspekty, eh, které ještě je potřeba hlouběji proskoumat, než tuto problematiku eh, uzavřeme. Eh, já nejsem velice kritická k panu Rabkajovi, nicméně jsem tu diskuzi pozorně sledovala, protože byla opravdu velice napínavá. Děkuji, pan kolega Sperony. Děkuji. Eh, já jsem požádal o slovo eh, ještě jednou, eh, abych navázal na to, co řekla moje předřetnice o nákladech na překlady. Samozřejmě, když někdo něco získá, tak někdo jiný něco ztratí. Když musíte někomu platit, když, platit, když je zapotřebí překlad, tak někdo za něj platí, to je jasné. A my tady vlastně nutíme občany, aby platili za něco, co možná není potřeba. Vezměme si třeba e, Itálii. Tam není e, žádný oficiální e, překladatelský svaz a každý, kdo uh, umí překládat, může potom uh, poskytovat překlady uh, veřejné správě, ale je zapotřebí nějaká atestace, že ten překlad je věrný originálu a existují právní sankce, pokud dojde ke sfalšování. Já jsem například musel poskytovat k překladu belgické dokumenty a zkrátka jsem napsal papír, který se shodoval s originálním textem a bylo to v pořádku. Kdybych to býval přeložil špatně, tak, bych, tak by mě čekalo trestní stíhání. Tento systém funguje v Itálii velice dobře. ten člověk, ten překladatel sám zaručuje eh, autenticitu dokumentu a když se pokusí podvádět nebo sfalšovat, tak dostanete pokutu nebo půjdete do vězení nebo podobně. Paní eh, Olan, velice stručně k tomu eh, procesu, k naší práci. No, podle mého názoru tady došlo k určitému nedorozumění. My jsme tady provedli e, předběžné zhodnocení posouzení dopadu komise. To znamená velice stručný dokument, který vzniká většinou na začátku procesu, ale teď vzhledem k nejrůznějším okolnostem se trochu opozdil. Ale my toto děláme systematicky a rutině u všech e, posouzeních dopadu. E, za loňský rok jsme vypracovali 70 nebo 80 takovýchto dokumentů. Ty jsou zveřejněny na webové stránce. Většinou je neprezentujeme na schůzích výborů, ale v tomto případě eh, jsme byli konkrétně požádáni, abychom to udělali, ale většinou pouze eh, stručně proletneme to posouzení dopadu a eh, dáme vám nějaký stručný přehled těch negativ a pozitiv. Samozřejmě se příliš hluboko nenoříme do obsahu. Omezujeme se na metodologii eh, posouzení dopadu. Nečiníme žádná rozhodnutí místo vás, pouze eh, vám poskytujeme podklady pro diskuze. Všechno, co jde nad rámec tohoto, jako jsou detailnější hodnocení, posouzení doba, de, dopadu, nebo nějaká doplňující práce, nebo pozměnění, pozměnění návrhu komise, to je samozřejmě čistě na rozhodnutích ko- koordinátorů příslušného výboru. To my nikdy neděláme z vlastní iniciativy. Příručka pro posouzení dopadu říká, že musí panovat široký politický konsenzus. Takže všechno, co jde nad rámec tohoto předběžného hodnocení, e, se musí stát na základě rozhodnutí příslušného výboru. Děkuji. Děkuji. Takže eh, můžeme uzavřít dnešní dopolední zasedání. Ne, paní tajnce ještě hlásí o slovo. Eh, já bych jenom chtěla odpovědět kolegu Speronimu. Nejde tady o falšování při překladu. Jde tady o falšování listiny jako takové, že ta eh, autenticita spočívá v tom, že taková listina vůbec neexistuje, eh, nebo že to razítko vypadá například nějak jinak nebo, nebo podobně. Takže nejde tady o překlad listiny, ale o to, že celá listina jako taková je sfalšovaná. Dobře, takže teď ukončím. schůzi schůzi eh, v 15.30, eh, nejprve eh, neoficiální, neveřejnou část a poté návštěvu řeckého předsednictví.